Roberta Evansem a 40 dalších signatářů eh, protinávrh, aby tento návrh usnesení byl zařazen na pořad jednání. A podle ustanovení článku 94 je tento návrh zařazen na toto jednání. Dnes večer bude rozprava jako poslední bod a zítra se bude hlasovat. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů je stanovan do 15 hodin dnešního odpoledne. Slovo má tedy pan Robert Evans. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste řekla, v pondělí večer výbor pro zahraniční záležitosti přijal uh, návrh týkající se humanitární situace na Sri Lance podle pravidla 92. Situace na Sri Lance je skutečně závažná a pokud je humanitární situaci, je situace eh, nejasná. Vím, že eh, v tomto parlamentu existuje mnoho různých názorů, takže navrhuji, že nejlepší postup by byl eh, by byla řádná rozprava. To samozřejmě nemůžeme udělat v rámci tohoto týdne, ale při dalším zasedání za deset dní. Děkuji paní Dojlovi za, z EPP za to, že nás podpořila. Tak jako já bych chtěl požádat, aby nás kolegové podpořili, pokud jde o předložený usnesení v rámci příštího zasedání. Děkuji. Dobře, požádám velmi rychle, kdo je pro toto řešení, kdo obhajuje to, tento návrh, kdo je pro? Kdo je pro odklad? nic, nic nevidím, musíte tedy zmáčknout tlačítka. Prosím, zahajuji hlasování. Je zřejmé, že postupujeme příliš rychle. Dám slovo panu Konbenditovi, který požádal o slovo a bude to poměrně rychlé. Prosím, pane. Paní předsedající, když někdo něco navrhuje, tak eh, jsou vždy možnosti se vyjádřit proti předhlasování. Chci jenom říci, že situace na Sri Lance je mimořádně dramatická. 150 tisíc osob nemůže opustit své území a právě proto bychom měli dnes ponechat na pořadu jednání Sri Lanku, abychom ukázali naši rozhodnost být solidární s těmi, kteří nemohou opustit své území. Děkuji, pane Konbendite, věci jsou jasné. Máte návrh na odklad hlasování a potom je tu návrh na zachování hlasování. Kdo je pro odklad hlasování? Kdo je proti odkladu hlasování? Výborně, takže je to proti. Budeme nyní hlasovat. Podle pořadu jednání, podle zjednodušeného postupu hlasujeme o zprávě paní Gerigen de Odenberg. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni.